Okay, so I'm gonna... Dobře, začneme. Omlouvám se těm, kdo čekali venku. Ten minulý bod byl neveřejný a projednávali jsme citlivou záležitost o trochu déle, než byl původní plán, takže děkuji za trpělivost. Ale konečně jsme se dostali k bodu 6 na pořadu jednání, kterým je udělení absolutoria za rok 2016 společným podnikům. U takovýchto zpráv je běžné požádat nejprve o vyjádření Evropský účetní dvůr. Máme zde pana Cardiffa, který za to v Evropském účetním dvoru odpovídá. Děkuji, pane předsedo. Já předpokládám, eh, že tedy mám eh, platit to, co obvykle, že mám eh, hovořit stručně a pomalu. V tomto roce jsme eh, vypracovali osm specifických eh, zpráv eh, ke společným podnikům. Víte, co jsou společné podniky, je to soukromé a veřejné partnerství. Celkem jejich eh, rozpočet byl 1,8 eh, miliardy, což bylo asi 1,3 obecného rozpočtu. V roce 2016 celkový příspěvek eh, komise byl 1,5 miliardy. Rok 2016 byl třetí Eh, rok, kdy se aplikuje článek 208.4 finančního nařízení, podle kterého hodnotí eh, společné podniky externí auditor. První zpráva externího auditora byla v roce 2016. Pokud jde o spolehlivost účetnictví, zde účetní dvůr přihlíží k práci externího auditora a také ke korektivním akcím účetní eh, dvůr v souladu s mezinárodními auditními standardy revidoval zprávu externích auditorů a konstatoval, že se může spolehnout na stanovisko externího auditora. Pokud jde o stanovisko týkající se spolehlivosti účtů, eh, Stanovisko bylo neproblematické, pokud jde o všech osm společných podniků a pokud jde o řádnost transakcí tak eh, v případě Excelu je, eh, jaksi, jsou jaksi nedostatečné eh, důkazy toho, že vše proběhlo řádně. Toto jsme popisovali již v minulých letech, takže zde nebudu zacházet do podrobností a není to relevantní pro implementaci projektů v rámci Horizontu 2020, protože tam ten audit bude probíha, provádět komise. Eh, dále, pokud jde o F4E, tak eh, tam jsme nevydali kvalifikaci, ale jsou tam určité problémy eh, týkající se účtů. Týká se to především projektu ITER a je tam určité nebezpečí se spožděním projektu a nárůstem cen. Tato spoždění a nárůsty cen by bylo třeba jaksi eh, vidět eh, v souvislosti s tím, že to není věc nová, pokračuje to již několik let. V listopadu 2017 eh, ITER obdržel takzvanou new baseline, to znamená nový revidovaný časový a finanční harmonogram. A nyní ta první plazma, ta první konstrukční fáze a celé to ukončení tedy mají nové limity, což je v podstatě spoždění e, o 15 let oproti původnímu plánu. Na konci roku 2016 e, byly ty náklady přepočítány, ale očekává se, že u F4E, pokud jde o tu konstrukční fázi, tam bude potřeba přidat asi 5,5 miliardy což je tedy zvýšené oproti asi těm šesti schváleným miliardám. Komise také vydala sdělení k příspěvku Evropské unie k projektu ITER a požádala o schválení té nové baseline a navrhla eh, jakousi eh, mes asi 20 měsíců, pokud jde o to prodloužení a 20% Eh, možné navýšení jako jakýsi záložní plán. Nicméně je možné, že ani tento záložní plán by nebyl dostatečný. Účetní dvůr proto předloží eh, zvláštní zprávu ke společnému podniku F4E. Vedle eh, stanovisek eh, účetní dvůr vydal i řadu dalších připomínek, například k implementaci rozpočtu, pokud jde o výzkum a vývoj v rámci končícího programu FP7 a e, celkově tedy to hodnocení je v zásadě pozitivní, nicméně určité problémy zde jsou u, jedné, u jednoho podniku a tam bude, ten, e, tam bude ta zvláštní zpráva. Děkuji a nyní předám slovo panu Hejsovi, který je také z Irska jako vy a prosím, pane Hejsi. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám eh, některým eh, z kolegů ze společných podniků za spoždění, se kterým projednáváme tento bod. Já si myslím, že to je velice důležité téma a chtěl bych eh, uznat především práci pana Pocheho, kterou odvedl v loňském roce a také za tu činnost ve Štrasburku, kde vlastně seznámil veřejnost s tím, co společné podniky dělají. Velice to oceňuje a děkuji mu za to. Jak říkal pan Cardiff, my zde hovoříme o spoustě peněz, 1,8 miliardy eur. Ty peníze se přidělují osmi společným podnikům, které odvádějí velice důležitou práci pro Evropskou unii v oblasti výzkumu. A samozřejmě, že to má i dopady na reálnou ekonomiku a zaměstnanost. A co je jaksi jedinečné v rámci evropského eh, rozpočtu, je to oblast, eh, kde se účastní jednak ty členské státy, které se toho účastní, potom samozřejmě ty společné podniky, evropský rozpočet a zástupci průmyslu a snaží se společně dospět k co nejlepším výsledkům. Velice důležité, proto je dobře si posvítit na činnost těchto společných podniků rok po roku a proto zde také eh, vlastně eh, parlament eh, uděluje absolutorium. Eh, vítám úvodní poznámky pana Cardiffa k činnosti společných podniků a myslím si, že je velice důležité hned na úvod říci, že objem toho rozpočtu a to, jak je realizován v jednotlivých eh, oblastech a toho, že ovšem má být řádně informována veřejnost, že to je velmi důležité. My jsme proto zvolili na eh, dnešní veřejné jednání zástupce čtyř eh, společných podniků, jednak F4E, rozvoj energie z jaderné fůze, Shift to Rail, dále Excel, který zde již byl dříve, a také iniciativu pro inovativní léčiva, IMI. A za několik okamžiků je požádám, aby zodpověděli některé dotazy mé a dotazy kolegů budou to muset stihnout za trošičku méně času, než bylo naplánováno. Nejprve tedy k Excelu, elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy. Tam v uplynulém roce došlo ke značnému pokroku a myslím si, že jedna eh, z otázek je eh, zde eh, zá, problematika závazků a plateb. Ty závazky jsou skutečně působivé, je to kolem 99%, podobně jako tomu bylo v uplynulých letech. A otázkou je, co vlastně tento společný podnik v současnosti dělá, pokud jde o řešení konkrétních problémů. E, pokud jde o příspěvky od účastnících se členských států, navzdory tomu, že došlo k navýšení počtu zemí, které se toho nyní účastní z 19 na 24, což si myslím, že je skvělý pokrok, tak pokud jde o závazky a platby, tak ty příspěvky od těch účastnících se členských států tvoří pouze asi 5 celkové částky proč je ta částka tak nízká. To by bylo zajímavé vědět. Zmíněny byly ve zprávě účetního dvoru i další zajímavé otázky, ale podle eh, rámcového programu FP7 některé programy již dospěly ke svému závěru a Excel by nám možná mohl říci, co se děje s těmi zbylými eh, platbami a také především s těmi platbami za eh, konzultace. Tam se to datuje až k roku 2012 a týká se to částky kolem eh, čtvrt milionu eur. Dále ty inovativní léčiva, ta inovativní léčiva, tam je velice eh, nízká prahová hodnota, 75%, pokud eh, jde o platební eh, závazky. A tam po třetí rok za sebou se to pohybuje pod 75%. Je důležité, aby i mi řekla, co s tím dělá a zda se to nějak vztahuje k těm platbám z předchozích let nebo zda to souvisí s rozpočtovým plánováním té agentury. Jak by se tomu chtěla v těch budoucích letech vyhnout. A pokud se podíváme na alokace z roku eh, z FP7, tak eh, tam to také není všechno v pořádku. Takže agentura IMI by mohla vysvětlit tento stále se opakující problém byť zde k určitému pokroku došlo. Dále F4E, zde je tedy ten, to 15-leté spoždění projektu ITER, to je velice důležitý projekt pro Evropskou unii a jak vyplynulo ze zprávy účetního dvora, nyní eh, tedy po roce 2020 budou požadovat eh, ještě 5,4 miliardy eur, aby tedy splnili své cíle. Chci se zeptat, zda v tomto okamžiku lze nějak odhadovat, pokud jde o tu operační, deaktivační fázi a fázi ukončování, jak agentura jak si vidí eh, ty budoucí výsledky a jaké je procento toho rizika, pokud jde o to, že to navýšení eh, prostředků a to prodloužení lhůt nebude stačit. Je to desetiprocentní riziko nebo dvacetiprocentní riziko. To jsou tedy, jak říkal pan Cardiff, otázky v zásadě historické, týkají se eh, toho, eh, té minulosti a toho průběhu do budoucnosti, ale my si musíme být eh, vědomi toho, jakému riziku se vlastně vystavujeme. A pokud jde o Shift to Rail, to je nový společný podnik. Zde chápu, že výzkumy komise ukazují, že strategie proti podvodům byly uplatněny v roce 2016. A otázka, má otázka je, kdy bude spuštěn ten společný akční plán. A také zde účetní dvůr i u Ships to Rail měl nějaké dotazy na vypisování veřejných zakázek, takže se chci zeptat, jak na to Shift to Rail reaguje. Prosím tedy o reakce na tyto poměrně široké oblasti, které jsem nastínil. Děkuji. Um... Děkuji, Briane. Každý stínový dostane dvě minuty, takže vás poprosím. Uh, Dereku, vážený pane Cardiffe, uh, pane zpravodaji, já na rozdíl od eh, pana kolegy my si nemyslím, že tady čelíme nějakým zásadním problémům a jsem velmi rád a děkuji panu zpravodaji za pokračující práci, kterou jsem já mohl započnout. Zmíním některá úskalí, ale ne problémy, která nás těch zprávách čekají. Stejně jako eh, zpravodaj bych rád zmínil úspěšnou prezentaci všech společných podniků na konci října ve Štrasburku. Myslím, že je důležité, že poslanci a veřejnost jsou informováni o práci společných podniků. První je komentář k BBI. Já jsem byl zpravodajem pro upravené nařízení o podniku BBI. Myslím, že v této chvíli je schvalován ECOFINem a smyslem změny je zlepšit platební morálku soukromého sektoru. Jsem přesvědčen, že to přispěje ke zlepšení práce BBI. Stejně jako zpravodajem mě zajímá situace v dědictví po podnicích Artemis a ENIAC a rád bych se pana ředitele Kolvenára z Excelu zeptal, kdy budou dobíhat platby za FP7 a také od těch, na, na ty dva příjemce, kteří jsou v konkurzu, protože to je věc, která musí parlament zajímat. Pár slov k ITERu. Na začátku prosince jsem měl možnost se zúčastnit eh, velké konference, kterou pořádala Evropská komise. Určitě nám to pomohlo obsáhnout mezinárodní dimenzi projektu a také získat konkrétní představu o tom, kam přesně plynou naše peníze, eh, o kterých zde hovoříme. V červnu komise předložila konečně sdělení o financování a časovém harmonogramu pro období po roce 2020 a já očekávám, že to bude vyvolávat velkou diskuzi. Eh, rád bych se zeptal komise, zda předpokládá, že rada bude v blízké době reagovat na sdělení komise o ITERu a či zda předpokládáme, že ta reakce bude až jakousi součástí strategie kolem víceletého finančního rámce. Na závěr mi dovolte zmínit ještě jednu věc, kterou jsem již zmiňoval loni. Jedná se o náklady na dodatečné aktivity soukromého sektoru, takzvané IKA Eh, které jsou některé podniky povinny vykazovat. Už z prvního letného dojmu vidíme, že zatímco závazné finanční a věcné příspěvky na operační náklady ze strany soukromého sektoru trochu polkouhávají, co se týká IKA, plní se vysoce nad očekávané požadavky. Nejde mi o Nejde mi se nad tím nepozastavit a zeptat se, nevím, jestli zástupců účetního dvora nebo přímo ředitelů společných podniků, jak hodnotíte vykazování ehm, IKA. Považujete to za přínosné prochod podniků? Není to tedy naopak například zbytečná administrativa? Máte pocit, že toto vykazování plní očekávání a má nějaký dopad do konkrétního fungování společných podniků? Děkuji vám za pozornost a těším se na spolupráci. Uh, uh, Miroslav. Děkuji, Miroslave. Já si myslím, že bude dobrá příležitost eh, ve spojitosti s těmi čtyřmi společnými podniky, tak eh, tady se dají zodpovědět nějaké z těch položených otázek. FRE, pan Šlemar jako ředitel tady je, aby o tom pohovořil. Dobré odpoledne, skoro už dobrý večer jsem eh, Johannes Švemr, eh, jsem ředitelem F4E už od roku 2016. Děkuji paní Gresle, panu Hejsovi a všem eh, kolegům poslancům za příležitost, že tady mohu dnes hovořit. O čem chceme hovořit je zaprvé, že e, nás těší pozitivní stanovisko účetního dvora soustředit se na to téma, emphasis on matter a to je pro nás důležité a potom samozřejmě aktuální informace o výzkumu, to je součást akčního plánu a v neposlední řadě jsem tady samozřejmě proto, abych odpověděl na vaše otázky. Budu hovořit zaprvé o nákladech. Je to velice, ITER je velice obsáhlý projekt. Dostali jsme výrok bez výhrady, měli jsme eh, cash flow zcela v pořádku, transakce to zdůrazňovaly. Eh, hlavně nás potěšilo, že jsme se nesoustředili hlavně na monitorování nákladů. Šlo tady i o ta vylepšení mezi lety 2015-16, včetně zlepšení kontrolních systémů. Mohu vás ujistit, že FOI dále zajistí, že vynaložené prostředky do roku 2020 v rámci víceletého finančního rámce zůstanou v tom limitu 6,6 miliard co měsíc kontrolujeme výdaje nejenom do roku 2020, ale do konce projektu. Máme tady i sdělení komise. Ten projekt by měl skončit v roce 2035. Je důležité poznamenat, že úzce spolupracujeme s komisí, která má zástupce v radě ITER a Máme i spojení s mezinárodní organizací. F4E má systém ECOSYS, což je systém, který reguluje projektové prostředí. V roce 2016 došlo k jistému zlepšení, ale měli jsme přece jenom Excel, kdy jsme vkládali eh, údaje do systému jako Primavera a tak dále. V roce 2017 se nám podařilo aktualizovat ten systém. Máme ECOSYS, to je ten žlutý čtvereček, žlutý obdélník. A pak očekáváme, že budeme dokonce mít potom všechno v jednom systému, který nám umožní i lepší zpětnou sledovatelnost. To znamená, tady integrujeme jak závazky, tak platby. Když hovoříme o harmonogramu, tak o čem hovořím, tady vám řeknu něco o evoluci celého toho staveniště. Jak vy jste viděli ve sdělení komise, tak většina tady už byla zmíněna. Nezávislí experti konstatovali, že v roce 2025 eh, je technicky nejlepší možné datum, kdy být hotovi. Bude to možná lehce později, pokud se nám to nepodaří, nepodaří dodržet, ale to bude plně v souladu s našimi plány. My víme, že je třeba každý den se věnovat managementu efektivity a samozřejmě to sledujeme, sledujeme i náklady. Na Samozřejmě FRE dělá všechno pro to, abychom měli všechno v pořádku. Účetní dvůr nás kontroloval a skledal, že všechno je v pořádku. Jak vidíte, z poslední folie to nám nestačí. Nadále se snažíme zlepšovat. My jsme zodpovědní za všechny budovy když ITER procházel změnami, tak to bylo docela náročné od roku 2015. Jak víte, to je, jsou všechno příspěvky in kind. Některé části jsou opravdu velká výzva, třeba ony obrovské magnety, které tady vidíte, na nich ta ohromná vynutí, to je skoro jako jumbo jet, to není něco co by se plánovalo, to se skutečně vyrábí. Evropské firmy se na tom podílí a přispívá k tomu mnoho evropských členských států. Jsou to skutečně špičkové technologie. Také vyrábíme velké části a většinu část těchto vakuových nádob. Zase vidíte, že se na tom podílejí mnohé firmy, které profitují ze systému financování a z výroby těchto systémů. Ty kryo zařízení, tak bude to největší zařízení, které bude souviset s, um, s dusíkem a s teplotami pohybujícími se blízko absolutní nuly. Tohle je počet kontraktů, které nakonec skončí, tak říkajíc, v evropském průmyslu. 923 kontraktů přes 4 miliardy objem. To není jenom cesta k čisté energii, ale je to opravdu pokus uzavřít onu mezeru mezi průmyslem a výzkumem a uh, dostat se i na nové trhy. Rok 2017 byl dobrý rok pro plánování. 90 milníků jsme dosáhli. Možná si pamatujete, že jsme měli akční plány jako ITO, přidali jsme k tomu pár dalších akcí a ukázali jsme, jsme, to jsem vám tady ukazoval loni, je to program neustálého zlepšování, to znamená rok od roku se zlepšujeme a rád poznamenávám, že toto je ono schéma, já jsem nechci pouštět do velkých detailů, chtěl jsem jenom říct, že Fusion for Energy už oslavilo 10 let, 6. 1,6 miliardy. Zatím jsme vyrostli v docela solidní organizaci, ale nadále usilujeme o vylepšení. Abych to schnul, dostali jsme stanovisko výrok bez výhrad za rok 16 a 17 a doufáme, že zůstaneme ve víceletém finančním rámci do roku 2020. Stále pracujeme na zlepšení své organizace a v letech 16 a 17 jsme finalizovali novou organizaci. Naši manažeři jsou vysoce profesionální a pracujeme s procesy a systémy. No a proč stavíme ten ohromný stroj? Je to výzkumný stroj, který nás dostává o krok blíž eh, k té myšlence generovat energii z fúze. Eh, je to udržitelná technologie, která neprodukuje eh, žádné uhlíky, není to radio, není výsledkem radioaktivní odpad a nehrozí, že se to vymkne z kontroly. Když to srovnáte s palovodičovým průmyslem, když se podíváme na to, jaký je ten skutečný průměr, prů, vývoj, modrá to jsou polovodiče, tranzistory, čipy, oranžové to je v průmysl fůze. Vidíme, že v průběhu času se dostaneme k plazmatu. Trošku to teď se zpomalilo s ohledem na ty organizační věci v ITERu, ale uh, Fúze má značnou kapacitu ještě se zlepšovat, takže vás mohu ujistit, že toho dosáhneme. Když srovnáme ITER s dalšími velkými projekty, tak máme nahoře ISS, další programy a dole potom vidíte ono proslavené berlínské letiště. Takže Ether je skutečně jeden z největších, nejnákladnějších projektů velkého výzkumu, ale když to porovnáte, tak přesto je to relativně malé ve srovnání s těmito projekty, s těmi technologiemi, které mohou být pro lidstvo úplně zásadní. Děkuji a těším se na vaše otázky. Děkuji za tuto prezentaci. Brian, jsou vaše otázky zodpovězeny? Možná by bylo dobré, kdybych tu prezentaci měl předtím. Je spousta otázek se z toho odvozuje. Mě by zajímala otázka budoucnosti, jak to bude po roce 2020. Také jsem se ptal, jak to bude, až odejde Spojené království. Dvě zásadní věci. Okay, let's do the, um, others, but if we Dobře. Takže ty otázky si poznamenáme a vrátíme se k ním ke konci. Další prezentace, ta je od Excelu, Electronic Components and System for European Leadership. Máme zde výkonného ředitele pana Kolvenu. Thank you, uh... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, vážení členové Evropského parlamentu, za to, že mám příležitost vysvětlit náš pohled. Já jsem si připravil stručnou prezentaci, ale vzhledem k tomu, že nemáme čas, tak se zaměřím na odpovědi na otázky. Jsem velice eh, rád eh, za to, že jak pan Hayes, tak pan Poche zmínili tu společnou událost, kterou jsme zorganizovali v říjnu loňského roku v Evropském parlamentu. Společné podniky tam tedy společně představili svou činnost a já jsem rád, že to stále ve vašich hlavách rezonuje, protože proto se takovéto věci organizují. A dovolte mi nyní, abych zodpověděl vaše dotazy. A také tam byla, byl jeden dotaz, který nepadl, který se týkal té kvalifikace účtů s FP7, což souvisí s tím, že úzce spolupracujeme s členskými státy, které rovněž zodpovídají za eh, záruky pro to, jakým způsobem jsou peníze vydávány. A my jsme eh, požádali členské státy, aby sami přišli s tím prohlášením eh, o ujištění a v současnosti tam máme asi 98 eh, výdajů pokryto a jsme si jisti tím, že všechny peníze i peníze z členských států budou dobře vynaloženy. A nyní zodpovím vaše dotazy. Chtěl bych v první řadě vysvětlit, že velice úzce spolupracujeme s jednotlivými členskými státy. A jak jste říkali, ty přidělené závazky mají vysokou míru implementace. Chci vás ujistit, že i kdybychom těch peněz měli víc, tak bychom to zvládli, protože stále máme projekty, které nemůžeme financovat, protože nemáme dostatek prostředků. Je ale třeba vysvětlit, že je velký rozdíl mezi závazky a platbami. Závazky to jsou odhady toho, co bude použito a, nebo přislíbeno a ty platby, to je něco, co skutečně dostaneme eh, zaplaceno a také je tam časový rozdíl. A eh, v zásadě to spožďuje určitá spoždění v těch platbách. Ty platby se samozřejmě eh, řídí těmi závazky, ale ty platby přicházejí později a nejsou proto v takové výši jako to, co bylo přislíbeno. Například celkové portfolio Excelu je v současnosti 2,5 eh, miliardy eur a z těchto prostředků, to jsou tedy ty závazky a z toho prostředky Evropské unie prostřednictvím eh, komise jsou asi 600 eh, tisíc, eh, členské státy 567 a zbytek jsou soukromí členové, tam je to 1,3 miliardy. A to je tedy ta celková masa, ten objem těch projektů. Určitě je tam spoždění e, s tím, kdy jsou ty platby prováděny a teprve až ty programy zcela skončí, tak si budeme jistí tím, co skutečně bylo vyplaceno, ale mohu vás ujistit o tom, že tam, kde je závazek, tam bude provedena platba. Samozřejmě, že tam můžou být určité eh, platební neschopnosti, to prostě tak v životě je, jsou do toho zapojeny soukromé společnosti. Pokud mohu zareagovat na to, co říká Evropský účetní dvůr, pokud jde o Artemis a ENIAC, tak tam jsme měli asi 3000 individuálních příjemců, od kterých jsme, a tam bylo asi 60 případů bankrotu u nich a v některých případech se nám nepodařilo získat zpět ty plné částky protože ten informační tok, ten jde od eh, té společnosti na členský stát a od členského státu k nám. Takže trošku to trvá, než my vůbec můžeme zareagovat. Proto jsme na rok, od roku 2015 stanovili jasný postup pro případy insolvence. Tento problém už ale není relevantní, protože máme garanční fond v horizontu 2020, který tyto situace pokryje. Pokud jde o ty e, zbývající e, platby z programu FP7, tak my jsme měli asi 119 projektů, z nich jsme 110 uzavřeli technicky, nikoli ještě finančně. Tam opět ta sekvence e, informační nějakou dobu trvá a potřebujeme eh, uzavřít tedy ještě asi 50 eh, všech těch projektů finančně, protože tam je potřeba počkat eh, vlastně na všechny členské státy. Tam stačí třeba, aby se jeden stát opozdil a nelze to uzavřít. A ještě 150 milionů, to jsou tedy ty nevyplacené částky, ještě zbývá vyplatit. Pokud jde o to kvalifikované stanovisko, tam e, v podstatě jde o poměr platev z FP7 a horizontu 2020. E, to bylo e, v minulých letech 1,9%, v loni to bylo 0,48%, nyní to je 0,21% a opravdu se eh, jak ten eh, rozdíl eh, stále zmenšuje. Já jsem zde byl i loni, jsem zde i dnes a pokud se něco nezmění ve zprávách účetního dvoru, dvoru, tak zde budu i příští rok a budu tedy reagovat na to kvalifikované stanovisko. Děkuji. Další společný podnik, kterým je IMI, inovativní léčiva a výkonným ředitelem je pan Mula. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, jsem velmi rád, že se mohu krátce vyslovit. Budu se soustředit na otázky, které nám byly položeny. Jsem velmi rád, že jsme měli výrok bez výhrad, po třetí na všech třech úrovních a to je jasným důkazem toho, že náš eh, kontrolní systém eh, funguje velmi dobře. Kromě toho si ceníme poznámky Evropského účetního dvora, eh, pokud jde o možnosti zlepšení. Za prvé systém IT. Byli jsme pomale, pomalý, pokud jde o migraci na nástroje H2020. Nebylo to tak jednoduché, nicméně dnes už mohu konstatovat, že se nám podařilo dosáhnout zlepšení ve srovnání se situací v roce 2016. Na počátku 2018 jsou eh, všechny eh, příslušné procesy prováděny na základě nástrojů Horizontu 2022. Možná oblast zlepšení eh, se týkala plateb Eh, příjemců. Eh, ten problém byl dán dvoj, dvěma faktory. Za prvé neza, nedostatek zaměstnanců eh, vzhledem k rostoucímu počtu úkolů. Ta situace už se zlepšuje. Statistické údaje za rok 2017 ukazuje, že eh, de, eh, doba do platby se snížila na 61 dní. Třetí poznámka z eh, účetního dvora a to souvisí s tím, co řekl pan Hayes. To se tedy týká nízké míry plnění rozpočtu, pokud jde o Eh, platby. Eh, jde o to, že lhůta nebo doba, eh, než se schválí nějaký projekt, je poměrně dlouhá a někdy už se to nestihne v daném rozpočtovém cyklu. A druhý důvod je dán povahou některých projektů, například pokud jde o ebolu nebo mikro, rezistenci na antibiotika, tak e, tady je to někdy neodhadutelné vzhledem e, k volatilitě těch projektů. Například, když jsme začínali s projektem e, na týkajícím se eboli, tak jsme nevěděli, že nebude možné provádět určité klinické, klinická hodnocení. My se tedy snažíme o řádné plnění rozpočtu v souladu s řádnou finanční zprávou. Pokud jde o sedmý rámcový program a příslušná plnění, na což se ptal pan Hes, tak eh, třetina rozpočtu se musí ještě vynaložit, utratit. Je to dáno tím, že celá řada projektů eh, zatím eh, neskončila 32 projektů z, eh, z 59 projektů už bylo dokončeno a to znamená, že ostatní projekty stále ještě eh, neskončily a skončí někdy až v roce 2021. Jsou to velké projekty týkající se například eh, sítí pro klinická hodnocení a rezistence na antibiotika a, a, a a to tedy eh, vše skončí až v roce 2021. Eh, na závěr svého příspěvku mi dovolte, abych vyzdvihl úspěch našeho podniku. Eh, nicméně musíme konstatovat, že z regulačního hlediska trvá velmi dlouho, než jsou tedy validovány nástroje, které používáme uvedl bych nemoc, která je tedy pátou nejčastější příčinou úmrtí a e, proto je velmi důležité, abychom byli schopni změřit Eh, hodnoty fyzické aktivity a díky tomu tedy účinnost léčby. Zatím nemáme možnost, jak eh, měřit takovéto hodnoty u lidí s eh, příslušnou chorobou. My jsme byli proaktivní a vyvinuli jsme první nástroje, které nám umožní nejen měřit množství fyzické aktivity u příslušných pacientů, ale také zjistit, jak se tedy pacienti při té fyzické aktivitě cítí. Loni v prosinci agentura EMA Eh, vydala stanovisko k tomuto nástroji a pokud to projde, tak to bude znamenat, že tyto nástroje budou považovány za způsobilé při použití při klinických studiích. A to znamená, že pacienti budou mít možnost používat tyto inovace Eh, a to i u onemocnění, která představují velkou zátěž pro eh, naše zdraví, ale také pro rozpočty až 5 miliard euro za rok. Eh, tento příklad ukazuje, že naše projekty trvají často velmi dlouho, že trvá, než tedy určitý nástroj je validován a začne se používat. Nicméně nakonec se to podaří a rád bych připomněl interview s Eh, s koordinátem vědeckého projektu. Kopii eh, tohoto rozhovoru najdete o vstupu do této místnosti a můžete se na to podívat. Děkuji, děkuji za eh, tento příspěvek a konečně poslední, čtvrtá prezentace je prezentace podniku Shift to Rail. Já vám tedy, pane kolego, v tuto chvíli předávám slovo. Děkuji. Děkuji vám za pozvání, děkuji účetnímu dvoru za spolupráci při přípravě této zprávy. Když člověk startuje, tak je taková spolupráce velice užitečná. Co děláme u Shift to Rail? My jsme byli založeni v roce 2016 za posledních 20 měsíců. Jsme pracovali na dvou hlavních úkolích. Za prvé kontrolní systémy eh, pro řádný finanční systém a to jsou služby, které zprostředkovává, zpřístupňuje komise nebo jiné unijní instituce pro společné podniky. Měli jsme delegace, delegaci, která se věnovala účetnictví a výkaznictví, managementu dokumentů, managementu lidských zdrojů jako je systém komise Spenda a tak dále. Jde také o to, jak nabíráme svůj personál. Máme 21 lidí, pár lidí na částečný úvazek a pár na 16 na smlouvu. Je třeba jasně uznat, že implementace jakéhokoliv manažerského a kontrolního rámce já jsem kdysi byl interním auditorem v komisi, takže mohu hovořit ze zkušenosti. Chci říct, že je třeba prioritizovat nejdřív oblasti rizik a abych odpověděl na první otázku, ano, my máme strategii proti podvodům, zavedli jsme ji minulý rok a soustředíme se na její definici podle toho, v jaké oblasti pracujeme. Soustředíme se na hlavní úkoly naší práce. Shift to Rail je orientován na určité poslání a naším cílem je dosáhnout transformaci systému tak, abychom mohli modifikovat dopravní systémy budeme dávat dohromady občany, kteří žijí a pracují v různých částech a je potřeba, abychom eh, se věnovali všem parametrům železniční dopravy, městské, meziměstské a dálkové. Je třeba mít interoperativní řešení, které se budou opírat o výsledky výzkumu. Je třeba zvětšovat kapacitu. Výchozím bodem je zákazník a klíčovým komponentem je digitalizace, automatizace v budoucnosti železničních systémů. Je třeba ale zároveň zajistit, aby, abychom se věnovali i personálu. E, budeme propojovat e, inteligentní města a digitální mobilitu Předpokládám, že jste všichni slyšeli o dronech nebo autonomních vozidlech. Už po světě máme autonomní systémy metra. Chceme to přenést do urbánních i suburbánních systémů, abychom z toho mohli profitovat. Za posledních 20 měsíců jsme využili značné prostředky Eh, další jsou v tuto chvíli k dispozici. Máme 50 aktivních projektů a očekáváme do září 2018 značný pokrok. Máme další účastníky, které se účastní, kteří se účastní tohoto programu. Když se vrátím k otázce pana Pocheho, IKA a příspěvek do dalších aktivit, tak v prvním roce, v prvním měsíci Shift to Rail jsme definovali 34 eh, prostředků na tento program. Pro nás je to důležité, protože Shift to Rail se týká všech železničních systémů a příspěvek na dodatečné aktivity mohou také pokrývat doplňkové aktivity. To znamená, ano, máme sice byrokratické břemeno, ale pro program je to docela profitabilní. Co se týká příspěvku na operativní aktivitu, tak máme 1,41 a to normálně zprocesováváme, tak říkajíc. Normálně se podrobujeme, pod, podrobujeme prověrce v průběhu našich aktivit. Ship to Rail se bude týkat inovativních řešení která budeme moci potom umístit na trhu. Spolupracujeme s komisí, s DG Move a s Evropskou agenturou pro železnice a je třeba mít regulační rámec, který zajistí aplikaci všech novinek. To je kontinuální proces a my na něm pracujeme tak, abychom eh, zajistili, že pracujeme ve zdravém finančním prostředí, tak všechno, co řekl účetní dvůr, bereme velice vážně. Děkuji. Pan Hayes položil dva dotazy, ke kterým se vrátíme, ale můžete se samozřejmě hlásit i vy ostatní. Pan Savarma, pane předsedo, já mám pouze jednu opravu. Já jsem nikdy neřekl, že jsou nějaké konkrétní problémy se společnými podniky. Jak zaznělo z úst pana eh, Pocheho, já jsem eh, chtěl pouze říci, že si společné podniky zaslouží naši pozornost. Dobře, vidím, že někdo další se už nehlásí, takže se vrátíme k těm dvěma dotazům eh, pana Hejze. Jednak se to týkalo Fusion for Energy. Můžete prosím na ty otázky zareagovat? Ano, myslím, že tedy to byl jeden dotaz, který se týkal nákladů po roce 2020 a další dotaz se týkal dopadů Brexitu. Já tady začnu těmi náklady. Loni v červenci komise vydala sdělení o těch budoucích nákladech po roce 2020. To znamená, od roku 2021 do roku 2035. Bude se to týkat především té výstavby, ale také do jisté míry eh, fungování. A tam je to asi 3,4 eh, eh, miliardy, abychom dosáhli těch toho prvního milníku. A doporučuji přečíst si to sdělení komise, protože tam se píše také o rizicích s tím spojených. A pokud jde o ten Brexit, ještě než, pan Hayes, ještě než se dostanete k tomu Brexitu, tak tedy ta operační fáze, deaktivace a odstavení, je tam nějaký odhad eh, těch celkových nákladů pro všechny ty tři fáze? U té deaktivace a u toho decommissioning tam vám nemohu dát odhady. Pan Hejs, a kdy si myslíte, že ty odhady budou? To vám budu moci říci až později, protože ITER je mezinárodní projekt eh, a ještě to tedy nevíme. A potom tedy ten dotaz na ten, pan předseda, ten dotaz na Brexit. I lidé, kteří pracují v oblasti náročného výzkumu o tom, jak funguje fůze, eh, já budu eh, citovat eh, Alberta Einsteina, který říkal, že budoucnost je vlastností, kterou neznáme. Takže je otázka, co to přinese. Je pravda, že ve Spojeném království je Joint European Taurus, potom je tam také centrum CCFI, e, které obdrželo několik desítek tisíc liber jako jakési přemostovací náklady v době, kdy ta situace není jasná, takže oni se snaží postupovat proaktivně v Británii. My spadáme pod smlouvu Euratom, která je odlišná od smlouvy Evropské unie. Například tam máme Švýcarsko, které eh, s Euratomem eh, podepsalo asociační dohodu, aby mohlo být tím 29. členem Fusion for Energy. A Spojené království by v zásadě mohlo udělat to tež. Trvalo by to nějakou dobu, ale možné to je. To je tedy jeden možný scénář, o kterém Spojené království nedávno řeklo, že je poměrně pravděpodobný, ale samozřejmě v britské vládě je také řada dalších názorů, rozdílné názory jsou i v rámci Evropské unie, takže bychom asi ještě měli trošku vyčkat. Samozřejmě, že také zástupci britského průmyslu mají různé kontinentální pobočky a mají tedy přístup k těm technologiím, takže ten Brexit zase tak strašně zásadním problémem nebude. Spíše to je opravdu otázka, nebo ty problémy by mohly být v oblasti financování a podpory. Ano, určitě by to bylo jednodušší, kdyby Spojené království v Evropské unii zůstalo. Brajene. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem zástupcům čtyř společných podniků, kteří mezi nás dnes přišli, zodpověděli naše dotazy a představili svou práci. Myslím si, že to je velice důležitý veřejný postup vzhledem k tomu, že na to každoročně vydáváme tolik prostředků a poté, co byla zveřejněna zpráva Evropského účetního dvora. Chci tedy všem těmto společným podnikům poděkovat eh, také za to, že se mnou a s mým úřadem v posledních několika měsících eh, komunikovali. K tomu, co bylo řečeno, udělení absolutoria ze strany Evropského parlamentu, to je širší než pouze finanční audit a to zda Evropský účetní eh, dvůr, jak si prohlásí všechno za splněné. Zde v zásadě jde o takové veřejné hodnocení e, činnosti těch e, společných podniků, e, které združují celou řadu aktérů. Každý z těch aktérů přispívá různou měrou a my, jakožto politici, musíme prokázat, že peníze evropských daňových poplatníků a občanů jsou skutečně dobře vynaloženy. A myslím si, že i společné podniky k tomu takto seriózně přistupují. Dosvěděli jsme se dnes o Eh, významném eh, pokroku, který eh, probíhá. Je důležité, že to zaznívá takto veřejně, ale ne všechno v oblasti auditu je perfektní. Ty problémy se týkají například platební schopnosti těch příjemců, týká se to validace příchozích plateb, také zodpovědnosti národních eh, agentur, které provádějí financování. To vše je třeba pravidelně aktualizovat. Mně se zvláště líbila jedna věc, která se objevuje i ve zprávě účetního dvora a tou je práce celé té neformální sítě společných podniků. Myslím si, že to je skvělá příležitost k využití osvědčených postupů v oblasti řízení systémů a eh, kontroly eh, financí a určitě je dobré, že se toho využívá. Jsem rád, že byť pozdě, ale přece se nám podařilo toto slyšení uskutečnit. Chtěl bych poděkovat panu Cardiffovi, jeho týmu, účetnímu dvoru a všem společným podnikům. Doufám, že 30. ledna bude má zpráva hotová, přednesu ji a výbor pak o ní bude diskutovat a zaujme stanovisko před plenárním zasedáním. Takže děkuji, pane předsedo. Děkuji, Brajene. Já normálně žádám aby eh, účetní dvůr hovořil před zpravodajem, ale nyní tedy účetní dvůr bude hovořit úplně eh, dnes na závěr, takže vám dám slovo. Jste tady už naposledy? Ne, doufám, že zde eh, tedy budu ještě příští týden a máte tedy dnes závěrečné slovo. Děkuji. Já vím, že času není mnoho. My jsme zde slyšeli, že doporučení účetního dvora jsou zohledňována a plněna. My jsme pořád trošičku znepokojeni tou otázkou kontroly nákladů. Na to je ale ještě třeba se zaměřit a my to uděláme. Děkuji. A tímto se dostáváme k závěru tohoto bodu a jak říkal Brian, děkuji všem za trpělivost a za to, že jste počkali vzhledem k tomu našemu spoždění.